So, ladies and gentlemen, I think we... Dámy a pánové, myslím, že bychom eh, měli eh, začít. Eh, už teď máme trošičku sklus, já jsem pouze čekal na to, až se všichni usadíte. Dnes odpoledne bychom měli hovořit o dvou bodech a měli bychom skončit v půl páté, kdy začne schůze koordinátorů. První bod tedy Eh, eh, se týká stanoviska, stanoviska eh, našeho výboru pro ekonomický a rozpočtový výbor. Týká se to zdanění finančních transakcí. Pan Engli, náš zpravodaj, pan Cariate Campos, pan Mandels, pan Kamfa, vy budete vystupovat za zelené? Možná, možná. To jsou ty naši stinoví. Pan Dion je také tady. Eh, nevím, kdo bude mluvit za moji skupinu, pokud tam nikdo jiný není, tak se toho ujmu. Dobrá, tak pojďme. Je tady někdo z komise? Ano, pan Dima je tady. Eh, dobře, dobře, děkuji. Takže, pane Engle, máte slovo. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Eh, pokud tomu dobře rozumím, toto je vůbec první výměna názoru Budu eh, hovořit anglicky, protože dokument je také v angličtině. To je také důvod, proč eh, budeme mít tu diskusi anglosaskou. Chtěl bych eh, se zmínit o několika hlavních bodech, které považuji za relevantní. Zamýšlíme-li se nad tímto navrhovaným textem. Je to tedy text, na který budu odkazovat zkrátkou FTT. Myslím si, že všichni víme, eh, o co se jedná a na co to reaguje. Eh, finanční eh, transakce tedy jsou předmětem tohoto návrhu. To jsou ty finanční transakce, které realizujeme všichni i ve svém soukromém životě. Důvod, proč jsme byli požádáni o stanovisko, Eh, je ten, že se domníváme, že to je naprosto relevantní otázka pro eh, jednotný trh. Myslím si, že to je skutečně věc pro jednotný trh zásadní a také proto, o tom, budu, potom, proto o tom budeme teď hovořit. Komise eh, přiložila studii o dopadu ke svému textu a tato studie upozorňuje na to, že Vlastně ty eh, příjmy by měly být asi 57 miliard eh, euro a co se týče dopadu eh, na růst, tak ten by měl být také srovnatelný jinými slovy. Co se týče fiskálních příjmů, tam bude ten příjem víceméně stejný, jako by mohly být ztráty. Jinými slovy se jedná o nulovou eh, operaci, což je věc, o které budeme muset dále ještě hovořit eh, s komisí. A sice o tom, eh, jestli by nebylo rozumné současně s tím také se dozvědět, co by se stalo, kdyby ty sazby byly odlišné, jestli bychom v tom případě nemohli získat víc než to, co budeme ztrácet, pokud nedostane k té, od toho To je tedy věc, která je relevantní pro tuto diskusi. Eh, komise navrhuje, aby se jednalo o 0,1 eh, sazbu a 0,01 u derivátů, to znamená operací, které se týkají derivátů. Ehm, co se týče aplikace tohoto textu, eh, to se možná bude bude to znamenat eh, snížení 80%. Ono také se to týká těch ze eh, oblasti vysokofrekvenčních eh, transakcí, tam by mohlo dojít ke, ke, ke snížení o 90 um, ehm, Proto se domnívám, že možná by bylo rozumné, pokud bychom si řekli, že jestliže v současné době uvažujeme snížení eh, vlastně, eh, vlastně podnikání a to v rozmezí od 70 do 90 tak možná, že vlastně se jedná o jakési eh, politické prohlášení a měli bychom se rozhodnout, jestli to chceme nebo nechceme. Pokud to nechceme, tak nemůžeme ovlivňovat sazba. Tak myslím si, na druhé straně, pokud to chceme, tak je pro nás problém právě ta výše těchto sazeb. Proto je potřeba se dohodnout, kolik z toho si myslíme, že je pro nás dobré a je dobré také pro vnitřní trh. Kromě toho existují ještě eh, dva další výbory, které k tomu eh, připraví eh, stanovisko, což je rozpočtový výbor a výbor pro rozvoj. Nemám křišťálovou kouli, ale přesto se domnívám, že DEVE asi dojde k závěru, že produkt této, tohoto nového zdanění bude muset být využít eh, pro to, abychom splnili své závazky, které jsme udělali v různých částech světa, v rozvojovém světě hlavně Eh, také se to bude týkat eh, nějakého zmírnění dopadů klimatických změn. Myslím si, že jsou to věci, které můžeme udělat pouze tehdy, pokud eh, tyto daně se dostanou skutečně do našeho rozpočtu, to znamená, budou tedy v unijním rozpočtu. Proto také výbor pro rozpočet se bude snažit o to, aby to nebyl pouze náš vlastní zdroj, ale budeme chtít, aby se to týkalo také celého teritoria naší, naší unie, protože jinak by se z toho nemohl stát vlastní zdroj eh, což si myslím, že je pro vnitřní trh a také pro náš výbor naprosto nejzásadnější. Ta diskuse eh, se také dotkla práce, která se eh, dělá v Ekonu, ve výboru Ekonu. Pokud by se toto aplikovalo pouze v eurozóně, tak eh, by to bylo tak, také něco jiného, to si nevymyslel Ekon, ale pokud um, posloucháte hlavy států, jako například Francie a Německo, tak myslím si, že právě takovéto rozhodnutí již bylo téměř konzistentním způsobem pro uh, Eh, sazováno. Ale co se týče toho vnitřního trhu, ten neexistuje v eurozóně, ten je zkrátka v celé Evropské unii, proto já se domnívám, že ta nejrelevantnější věc, kterou bychom měli my prosazovat, je to, že by k něčemu takovému mělo docházet v celé Evropské unii a ne pouze na menším nějakém území, ať už eh, protože eh, právní eh, základ eh, pro takovéto rozhodnutí pochopitelně souvisí také se zlepšením fungování vnitřního trhu a mělo by to také odstranit jakékoliv deformace, které existují na interním trhu, na vnitřním trhu. A proto je potřeba, abychom tedy to, o tom uvažovali jako o celku. Jsou další dvě věci. Ehm, které podle mého názoru jsou relevantní. Ta první věc je to, o čem jsem hovořil, to znamená ta teritoriální aplikace tohoto textu, kdy k tomu dojde. A ta druhá věc potom se týká pravděpodobného dopadu takovéhoto zdanění um, u určitých kategorií finančních transakcí a finančního obchodování. Otázka je, jestli by nedávalo smysl pokusit se kombinovat další eh, eh, regulatorní opatření. Eh, tolik tedy jsem chtěl říct je na úvod a teď skutečně už se velmi těším na vaše slova. Velice děkuji. Já si myslím, že to bylo velice přesně nastaveno v tomto dokumentu. A pan profesor na to odpoví. Corella de Campos. Nejprve bych chtěl poděkovat zpravodaji za eh, velice rozumné a eh, uvedení do tohoto tématu. Je to eh, citlivé téma, a zdá se, že to je věc jednoduchá, ale není tomu tak, naopak je velice složitá. Ta finanční globální krize je vlastně výsledek mm, nežádoucích vývojů na finančních trhu a e, má to velké e, nákladové důsledky pro členské státy. A teď se objev, navrhuje tento krok. Mnohé členské státy by byly ochotny to podniknout, ale je těžké na začátku zavést celkovou koordinaci a i v Evropské unii samotné jsou potíže. Několik členských států se klad, staví na odpor, zejména Spojené království. Hovořilo se o tom, že na začátku by se to mohlo zavést jenom v eurozóně, ale toho bychom se měli vyvarovat, protože e, to je vlastně další krok ve směru globální koordinace, harmonizace e, pravidel ohledně e, daně z finančních transakcí by byla vítaná z důvodu, které tady byly uvedeny změny, protože mají se nastavit jenom minimální daňové sazby. Kdyby se nastavily jenom minimální a ne společné, pak by to bylo pochybné, protože by to mohlo vést potom eh, k tomu, aby eh, se firmy přesouvaly po kontinentu a vyhýbaly se tak daní, eh, placení daní. Tady se v tom návrhu říká, že důležité není, kde se provádí transakce, ale ale, kdo, a to si uvědomují i protivníci této daně, že by to mělo vést ke snížení rizik pro benzisy v souvislosti s touto daní. Do toho návrhu je zařazena celá řada nástrojů. A e, Týká se to transakcí e, z Evropské centrální banky, e, národních bank a tady je, kdyby byly, a ty nechtějí výjimky pro, banky, pro tyto transakce. Kdyby totiž byly takové výjimky, tak Evropská centrální banka by mohla ztratit kontrolu. A jestliže cílem daně je odradit spekulátory od spekulativních eh, transakcí, tak zase, aby to nevypadlo z rozsahu působnosti. Ale pro ten návrh ještě není příliš podrobný. Například, jak by se potom eh, výtěžky toho rozdělovali pro ekonomiku. Není ani jasné, jak by finanční instituce zacházely s těmito nástroji. Nevíme eh, například přesně, do jaké míry by mohly přenést své náklady na firmy a na domácnosti. Jedná se o eh, to, jak by jednotlivé potoky, toky ovlivnily převádění této daně. Pokud by podniky totiž mohly převádět náklady, pak by vlastně daň selhala ve dvou cílech, které sleduje. Má odradit určité eh, chování a naopak finanční instituce by měly přispět k eh, řešení finanční krize a to by se nesplnilo a pak by naopak eh, to vedlo k dalším obavám. Kdyby se snížily náklady na financování pro banky, pokud by se to přeneslo řemeslo no, většinu ekonomiky, tak by to zvýšilo ceny investic i pro nefinanční instituce, pro firmy i pro domácnosti a to by mělo negativní dopad. Na druhé straně, pokud nebudou finanční instituce schopny přenést dále tyto náklady, pak jde o to, jak se to obrazí na jejich rozvaze a to v době, kdy se jedná o stabilitu celého systému, která je e, spochybňována. Také se na to musíme podívat rozumně na ty výtěžky, protože to zase vychází z určitých ekonomických předpokladů a ty je možné také spochybňovat. Ale eh, velká řada odhodů ukazuje, že opravdu ta studie velice pečlivě se zabývala různými scénáři. Není tedy jasný cíl, jak vynakládat tyto finanční prostředky, jenom velice vágní návrh, že příjmy by se mohly eh, jimi nahradit národní příspěvky. Čili vlastně eh, by to byl nárůst daní bez offsetových snížení, ale daňové navýšení by se mělo vždycky pečlivě zvažovat a to zejména v takto křehkém ekonomickém období. Děkuji. Thank you very much. Mr. Mendes. Eh, eh, pan Mendes. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Mně se líbí ten anglosaský přístup, o kterém se zde hovořilo. Ne, to byl pouze vtip, ale e, mně se to líbilo. Já navíc e, souhlasím i s tímto argumentem. E, máme před sebou celou řadu otáz, otázek a odpovědí a je potřeba se na to podívat z pohledu toho, jestli skutečně to je vlastní zdroj Evropské unie, nebo jestli nám jde o to, abychom se vyhnuli nepřijatelným bankovním obchodováním v tom případě pot, ale je potřeba, abychom zcela přesně specifikovali, jaké transakce chceme zdaňovat, naopak, které nechceme zdaňovat. Dále to může, takovýto návrh může pomoci nám i v tom smyslu, že vlastně ta celá finanční doprava, abych to tak řekl, bude transparentnější. Toto jsou věci, které jsou velice důležité. Je potřeba na ně najít odpovědi. E, Ehm, pan komisař Šemeta včera ehm, ohlásil další studii, která se bude zabývat eh, dopadem eh, a eh, hodnocením dopadu. Možná, že až budeme mít eh, k dispozici eh, nová fakta, která vyplynou z tohoto hodnocení dopadu, tak eh, budeme mít odpovědi na další otázky. Já v současné době nemůžu tento návrh podpořit plně, protože mám určité pochybnosti. Domnívám se, že je dobré, když budeme vědět, jak je to, kolik to bude stát každou jednotlivou evropskou domácnost. Dále by bylo dobré eh, vědět také, kolik eh, takovýchto transakcí se bude provádět eh, mimo Evropskou unii a o kolik takovýchto transakcí v důsledku toho přijdeme. Jinými slovy, je skutečně třeba k tomu přistupovat z globálního pohledu. Myslím si, že bychom měli teď změnit trošičku ten původně stanovený harmonogram a počkat si na výsledky ta, té studie, kterou bude provádět komise. Já moc děkuji. Velmi za zelené, ano. E, především chci říci, že já nejsem stínová zpravodajka. To je Pascal Kamfam. Nejspíš ho v, během tohoto procesu někdy uvidíte, ale já si myslím, že mohu docela věrně vylíčit stanovisko naší skupiny. Obecně vzato, my se díváme velice pozitivně na zavedení evropské daně z finančních transakcí. Máme proto několik důvodů. Jeden je velice e, samozřejmý politický důvod, e, protože si myslíme, že je pouze spravedlivé, aby tento sektor přispíval e, k obnově reálné ekonomiky. To je důvod eh, vycházející se spravedlnosti. Pak eh, se jedná o pozitivní efekt, který očekáváme. Musíme uvážit, kdo to bude platit. Budou to platit hlavně ti, kteří často obchodují a ty jejich obchody jsou vysoce spekulativní. Ne, tam často obchodují nikoli lidé, ale počítače obchodují každou mikrovteřinu. A jistě patří to do moderního světa, ale také, jak se ukazuje, je to jedna z významných příčin krize, že nikdo v zásadě nevěděli, které obchody byly a které nebyly kryté. Takže to má regulatorní efekt na tento eh, tuto část finančního sektoru, která bere na sebe největší rizika, tak to se nám líbí. A pak příjmy nebo eventuální příjmy. To samozřejmě závisí na tom, jak to bude vytvořeno, jaký bude design a kolik se ztratí, eh, kolik přejde na HDP a na pracovní příležitosti, ale myslím si, že ten příjem by mohl být značný, dokonce větší, než odhaduje komise. Závisí samozřejmě na to, kolik to bude pro, eh, procent. Pak růst a pracovní příležitosti. I u nás eh, se v naší zemi hovoří o negativním efektu na růst a pracovní příležitosti, ale musíme si uvážit, říct, že právě jsme v Evropě ztratili kvůli krizi 9 milionů pracovních míst. Mně záleží na každém jednotném, jednotlivém pracovním místě, ale jde nám o udržitelnost ekonomiky a také finančního sektoru. Čili jestliže finanční sektor má být menší, ale za to udržitelnější v budoucnosti, pak by mě to nevadilo. Za druhé, co se týče příjmu, kam by měli jít? Měl by ty být vlastní zdroje Evropské unie, anebo by se měli vrátit do národních států? Myslím, že můžeme odhadnout, jak se na to postaví na jedné straně sněmu, sněmovna a komise a na druhé straně e, členské státy. Ano, já jsem jistě pro to e, za zelené, aby to byl vlastní zdroj e, Evropské unie. To není jistě tajemství, ale nemyslím si, že je to teď možné, protože myslím, že všichni ministři financí teď hledají příjmy, možnosti zdrojů příjmu, takže když si, že bude zavedena daň, tak se budou jistě usilovně snažit, aby ty příjmy z toho získali. A dále se domnívám, že musíme Eh, rovnou říci, že komise nám nepředložila příliš eh, propracovaný návrh, má značné mm, nedostatky a teď se bude jednat o design. Nemělo by to být, jestli to bude ano nebo ne, ale o tom, jak je to celé skonstruováno. Zejména se jedná o zeměpisné e, omezení, jak to navrhuje komise. Měli bychom, mm, asi je to spíše takový britský, Brity, e, Eh, inspirovaný model, který by se uplatňoval na všechny registrované firmy, ale platilo by to vlastně i mimo Evropu, takže i zahraniční firmy by tím pádem vlastně přispívaly. Vidíváme, že mnohé mm, kolkovné, které platí eh, finanční domy eh, ve Spojeném království, nejsou v londýnském city. A londýnské city se zmenšuje právě kvůli eh, těmto poplatkům. A proto si myslím, že bychom se mohli postarat i o to, aby tak neunikal kapitál, kdybychom ten design měli v pořádku. A pak je tady švédsk, švédský model, ale ten moc nefunguje, takže bychom to měli mít v pořádku. Za čtvrté musíme hovořit o spotřebitelích, což je věc, která zajímá tento výbor. A někteří říkají, ano, tyto další dodatkové daně ty prostě se přenesou v posledu na spotřebitele. Spotřebitele to nakonec zaplatí. Uh, a na to můžeme jenom říci ano, takové riziko věru existuje a musíme se snažit o transparentnost na bankovním trhu, aby spotřebitelé měli možnost volby, aby věděli, co se děje. A pokud tady je, bude nějaké systémové, jak by se to řeklo, systému, tendence v systému přenášet to břemeno na spotřebitele, pak bychom měli usilovat eh, něco podniknout, i když je to samozřejmě volný trh, takže se tam stanoví ceny, ale pokud se to bude všechno soustavně přenášet na spotřebitele, tak bychom měli pomyslet na to, co s tím udělat. A poslední věc, harmonogram. Já myslím, že to musí být hned teď, že musíme inspirovat komisi k tomu, aby pracovala lépe. Myslím, že je teď naprosto naprosto dokonalá doba, abychom se do toho vložili my, jakožto parlament. Uh, Dennis de Jong. Dennis de Jong. Celá uh, řada poznámek zde zazněla, připomínek. Jde mi o technickou realizaci. Kolegyně se o tom už zmínila. Je to otázka toho, nakolik musíme my probírat ty technické záležitosti, nebo jestli je má probírat ekon. Pokud se ale dohodneme, že to budeme probírat, pustíme se do toho. Dovolte mi několik obecných poznámek. Pan Enge se, myslím, zeptal velmi dobře. Musíme si položit otázku, zda chceme danit transakce za mikrosekundy nebo ne po mikrosekundách. Jakmile vyslovíme takovýto zákaz v Evropě, tak proběhnou ty transakce jinde a tam už to v těch třetích zemích neovlivníme. Pokud eh, pomůžeme nějaké zemi záchranným štítem, a současně dojde k obchodování s obligacemi a krize se zostří, pak pravděpodobně takové obchodování eh, nezrušíme a to bude obtížné. Pokud se podíváme na specifické situace jednotlivých států, to je jedna věc. A druhá věc je celá řada argumentů proti této dani spotřebitele, to už to tady zaznělo ze strany zelených velmi správně. Velmi často slycháme takovýto argument. Otázka je, zda tuto zátěž převalovat na spotřebitele. Penzijní eh, fondy mají obavy, protože by se jim mohly zvýšit daně jak se díváme na to a myslím si, že důležitá je také stabilita těchto penzijních fondů. A pokud jde o středně velké podniky, těch se to také týká. Banky říkají, ano, středně velké podniky tím budou trestány, nebudou mít e, možnost a přístup k financování. A pak také taková to Tobinova daň, ten typ, to byl ve své době nástroj pro financování eh, s pomoci rozvojovým zemím, ale tu situaci teď nemáme. Takže to, co bychom chtěli, by určitě nesloužilo stejnému cíli. Budeme mít určitě celou řadu rozdílných názorů, ale uh, Musím říci, že nejsem pro, aby příjmy z této daně se automaticky považovaly za příjmy Unie. Možná, že by bylo lepší, kdyby ty peníze dostaly národní státy. A pak bychom také mohli zvážit, zda bychom nemohli udělat společná ustanovení. Myslím si, že francouzský prezident oznámil, že pokud na evropské úrovni nedojde ke dohodě, tak je ochoten zavést to pro Francii. A jsou i jiné příklady takového uvažování. Myslím si, že situace je taková, že je nutné uznat, že musíme někde začít. Jestliže finanční krize byla způsobena částečně také těmito vysoce frekvenčními způsoby obchodování, tak možná, že by se mohli podílet. A než najdeme schodu mezi 20 a 27 státy, tak to bude dlouho trvat. Uh, uh, možná, že bych mohl říct jménem své politické skupiny něco pře náš stínový zpravodaj. Tady není možná, že já nakonec budu tím stínovým zpravodajem. Možná, e, že vás to nepřekvapí, když prohlásím, že já jsem velice skeptický, co se týče této daně a jsem rád, že nejsem sám, tak jak to vyplynulo z toho, co zde říkali někteří předřečníci. Chtěl bych e, na úvod říct si jednu obecnou věc a sice to, že Aspoň já mám eh, pocit, že eh, lidé se domnívají, že toto je vlastně poměrně snadný způsob, jak získat finance v období, kdy čelíme velkým problémům. Eh, jsou tací, kteří dokonce hovoří o tom, že se jedná o inovativním finančním přístupu, který má vyřešit určitou škody, kterým došlo. Mě vůbec nepřekvapuje, že pan komisař Zameta se rozhodl podívat se na to ještě v další eh, studii. Eh, cituji je potřeba vzít eh, v úvahu i ta opatření, která by měla napravit některé věci, které souvisejí s FTT. Zatím se ale neví, jestli tyto věci mohou skutečně realizovat. Zatím se očekává, že dojde ke snížení o Půl procenta, a to je poměrně špatná předpověď. Já si myslím, že to také znamená, že to hodnocení eh, dopadu eh, je takové, že možná, že dokonce ty závěry jsou ještě důraznější. Já si nemyslím, eh, kolegové, že bychom v současné době měli uvažovat o čemkoliv, co by snížilo hospodářský růst v Evropské unii eh, a 0,5% je to, s čím přichází komise a myslím si, že zatím nám nepřinesí žádné důkazy o tom, že by to bylo prospěšné. Druhá věc, která mi trošku dělá starosti, a eh, to se týká toho progresivního distribučního efektu. Eh, to tady zaznělo také v souvislosti s těmi penzijními fondy. Je pravda, že Eh, mnoho lidí, lidí v různých zemích, eh, kteří pracují po dlouhou dobu pro určitou firmu, tak eh, očekává, že dostane z penzijního fondu dané formy určité peníze. U nás, například v mé zemi, jsou privátní fondy, které investují do obligací, dokonce i do cených papírů daných státy a já teda doufám, že také jsem potenciální Eh, příjemce eh, tak eh, těchto fondů a pochopitelně, že všichni, kdo jsou v této situaci, po, si představují, že bude docházet k maximalizaci výnosů a to i správnými investicemi do akcí, do dluhopisu a tak dále. A myslím si, že všechny příjmové skupiny a všechny, všichni občané na to spolehají. Um, Eh, pochopitelně takováto daň by snížila eh, manevrovací prostor pro tyto fondy v tom smyslu, že by nebyly vždy schopné dělat rozumná rozhodnutí a to zcela určitě neznamená žádný progresivní distribuční efekt. Osobně se domnívám, že eh, je potřeba vzít toto a ještě další věci v úvahu. Dále bych přešel k další otázce a to, jaký dopad to bude mít na vlastní finanční sektor. O tom jsme již hovořili. Eh, hovořili jsme také o potenciálních problémech pro automatické platby. Já jsem zatím eh, neviděl žádné důkazy o tom, že by to skutečně způsobilo nějaké problémy. Eh, ale myslím si, že by to skutečně vedlo k určité deformaci finančních trhů, ale možná, že potom bychom mohli najít určité nástroje, které to vyřeší, například tím, že bychom měli finanční regulace. Eh, mohli bychom eh, definovat v podstatě potom ty konkrétní transakce, kterých se to týká. To by bylo vlastně na těch úřadech nebo orgánech, které mají na starosti tyto regulační věci. Uh, Eh, ale já se nedomnívám, že eh, pokud bychom eh, snížili vlastně velikost toho finančního sektoru, tak by to neznamenalo nic jiného, než to, že by okamžitě se ujali tohoto prostoru jiné země a to by pochopitelně nemělo žádný dobrý dopad na další hospodářský růst. Já si myslím, že finanční sektor, který velice často půjčuje peníze v firmám a ty vytvářejí pracovní příležitosti. To je také další problém, protože v současné době nic takového firmy nedělají. Nedělají, protože eh, máme problém s velice nízkým hospodářským růstem. A jestliže se na to podíváte ještě z jiného úhlu, a myslím si, že eh, o tom již hovořil kolegyně Turner, eh, o co tady jde vlastně tento návrh, by vlastně eh, vytvořil eh, nový si, no, jakýsi nový prout eh, příjmu pro evropský rozpočet. Já vím, že to je v zájmu komise, aby měla k dispozici něco, co by měla k dispozici. Pochopitelně, že by také zvažovali možnost, že by to bylo pro členské státy, ale Eh, hovoří se o tom, že tyto příjmy by skutečně byly eh, v zásadě pro vlastní zdroje Evropské unie. Eh, toto si myslím, že je nepřesvědčivý návrh a kromě toho se mi zdá, že ta poslední věc, která tady je skutečným problém, je nedostatečný realismus. Protože je řada věcí, které, na které komise nemá pravomoci. Toto není věc, která by se rozhodovala na bázi spolurozhodování a musím říct, že moje vláda a řada dalších vlád se domnívá, by něco takového nepřijala. Jinými slovy, dojde k deformaci vnitřního trhu, jako důsledek eh, těchto kroků. Myslím, že pan Engels se o tom eh, zmínil. Možná, že se tím budeme zabývat, ale v každém případě je jedna eh, je jasná a sice, že k takovéto deformaci vnitřního trhu dojde. Jinými slovy, ty země, které budou zdaňovat tyto finanční transakce, tak budou muset počítat se snížením hospodářské aktivity. Eh, možná, že určité výhody by to mohlo mít nakonec, ale tak, jak je to eh, tady prezentováno, to znamená, že by eh, to platilo pouze v některých částech Evropské unie, tak to by, myslím, mělo výsledek negativní. Děkuji. Tolik můj, příspěvek, jak, místo našeho stínového je teď paní Rojtová, pan Kofráty, pan eh, Kofrát a ještě někdo se tam hlásil. Tak paní Rojtová nejprve. Děkuji. Eh, já nechci opakovat to, co tady vlastně bylo řečeno, ale nejen z té diskuze, která se teď vlastně otevírá v členských státech nebo určitě v mé zemi v České republice, eh, tak v podstatě se kladou stejné otázky, které tady zazněly ze z úst všech poslanců ten návrh, který sám o sobě nemá jasný cíl, tudíž není jasné, jestli jde o to eh, zregulovat a snížit počet spekulativních transakcí, anebo jestli jejím hlavním cílem je získat finance pro nějaké další eh, potřeby, které tady jsou, tak to samo o sobě už je první otázka, na kterou se velmi obtížně odpovídá, protože eh, to není jasné. Ehm, pokud jde o ty otázky, kam by měly plynout finanční prostředky, já se domnívám, že ehm, mínili komise a mínili bychom i my vážně to, že by to mělo nalézt odezvu, ehm, pozitivní odezvu na úrovni členských států a, a členských parlamentů, tak si myslím, že ty peníze musí jít zpátky nebo musí být tedy eh, jako zdroj eh, státních rozpočtů těch příslušných zemí, které tak jako tak hledají, kde mohou Eh, zdroje pro snižování se zadluženosti, než eh, vytvářet právě eh, takto složitým způsobem zdroje pro, pro Evropskou unii, i když rozumím samozřejmě cílům komise. Ehm, když se eh, zamyslím nad tím, že eh, nevíme eh, dopady a vlastně si sami klademe spoustu otázek, co by kdyby a jaké by to mělo dopady, kdyby to bylo nižší nebo vyšší a tak dále, tak si myslím, že my opravdu velmi potřebujeme podrobnou analýzu. Myslím si, že by nám komise měla eventuálně pro veřejné slyšení, které by si takhle složité téma zasluhovalo, tak by nám komise měla i připravit materiál, kde se různé varianty eh, promítnou se svými plusy a mínusy, včetně těch dopadů, jak ekonomických, tak samozřejmě na fungování finančních služeb jako takových. A poslední bod. Eh, má-li být hlavním cílem eh, získat finanční prostředky z toho sektoru, který vlastně krizi zavinil, který v řadě těch zemí byl odvlužen na úkor státních rozpočtů a díky tomu také samozřejmě členské státy mají dnes horší pozici a některé už horší rating pro to, aby mohly eh, mohli splácet eh, um, příslušenství ke svým dluhům, tak eh, pak je otázkou, zda by komise byla schopna jim říct, teď je odpověď na otázku, proč nezvažovala zdaňování dividend a já tady snad skončím, protože si myslím, že variantu eh, jak těch finančních transakcí, tak těch případných dividend, eh, že to jsou dvě varianty, jak eh, pojmout taky tento problém, aniž bychom ho rovnou, rovnou mm, pustili pod stůl a že by si to zasloužila, aby nám komise mm, tyto mm, věci propracovala. A kolegům dávám a předse, tady předsednictvu našeho výboru na zvážení a koordinátorům zda by si to nezasloužilo veřejné slyšení po přípravě. Děkuji. Určitě se tím zabývá i um, příslušný výbor, protože my tady nejsme příslušným výborem a my bychom se měli zaměřit na aspekty jednotného trhu, pan Kofroty a pan Ge- paní Gepard. A pokud ne, tak ještě paní Tonen na velice krátký příspěvek, ale už máme trochu spoždění, protože se máme ještě dostat k diskusi o e, spotřebitelských úvěrech. Děkuji, pane předsedo. V žádném případě nechci skrývat technické problémy, které provázejí takovouto daň z finančních transakcí. Ale mohl by to být velmi účinný nástroj minimálně ze dvou důvodů. Jednak finanční systém a ekonomické otázky. Zjistili jsme, že v posledních dvou letech část problémů a potíží, které, se kterými se potýkají naše státy, a část potíží, které zažívá euro, vznikly a vyplynuly ze spekulativních finančních aktivit to není pozitivum. Tam jde jenom o to, že někdo chce docílit zisku na základě extrémně rychlé akce, ledaže by to vedlo jiným účinkům, ale toto je negativní praxe a bylo by absurdní, abychom vyšli ze současné krize, ono to ani není možné, ale bylo by to absurdní, kdybychom postupovali tak, že bychom v podstatě zopakovali předpoklady, které vedly k té krizi. Myslím si, že bychom si měli prohlédnout a připomenout zkušenosti z minulosti a opravit svůj přístup. A pokud je o daň, která sleduje uvedený cíl, takové instrumentalizované akce zabránit jim na určitou dobu, tam jde také o nestabilitu to by mohlo něčeho dosáhnout. Bylo by to alespoň jasné poselství, aby to svět financí vzal na vědomí, pokud budeme chtít takto postupovat. A pokud řekneme, že využijeme ty příjmy, hovoříme vždycky o růstu, ale nakonec konstatujeme, že hovoříme o stabilitě a o růst se nestará nikdo. Růst jak je možné dosáhnout a docílit růstu? Myslíte, že regulací trhů? Já myslím, že to nestačí, protože Evropa musí postupovat eh, v rozměru společenství a potřebujeme účinné nástroje, dobré investice. To je otázka politiky, která bude nakonec ve všech státech, ale k tomu potřebují státy prostředky, které nemají. A ty prostředky by bylo možné získat z evropských půjček, kdyby se využili, tak by se část dala využít pro záchranný fond pro státy a část by se dala zase použít pro rozběh hospodářství. Ale podle mého názoru toto dilema nemá smysl, když řekneme, že ty prostředky přenecháme členským státům, a nebo bychom je měli dát do společného rozpočtu. Musí jít do unijního rozpočtu, protože je to výraz solidarity a odsud potom také budou použity pro celou Evropu. To znamená, že struktura je taková, abychom správně prostředky využili zazněly tu argumenty, které mě nepřesvědčují a do, omlouvám se, když budu hovořit otevřeně, že by to bylo riziko pro penzijní fondy, já myslím, že ne, protože každému z nás bych doporučil, aby neinvestoval do penzijního fondu, který mu negarantuje příjem a který se opírá jenom o spekulace. Čili tam bych já neinvestoval ani euro, protože potřebujeme stabilitu v celém systému zprávy úspor. A zase buď všichni, nebo to nebude fungovat. Právo veta, poskytnout ho někomu, možná, že je to pochopitelné, ale je to vždycky eh, připravené pro teritoriální dimenze. Buď všichni, nebo Evropa se to pokusí prosadit. Já si myslím, že to musí být co nejširší a když zjistíme, že mechanismus funguje, tak bude jednoduché získat i ty ostatní, kteří se nechtěli nechat přesvědčit na začátku. A já si myslím, že by to mohl být inovativní nástroj a je legitimní, abychom se věnovali definicím, mechanismů a kontroly a stanovili si mes mezi tím, co bylo předtím a teď. Um, well, I just want to remind colleagues that we... Já bych Eh, vás chtěl upozornit na to, že máme ještě jeden důležitý bod, i když tento je také eh, důležitý. Paní Gepartová říkala, se prohlásila osoba také pan Šváb. Eh, pane Švábe, ano? Takže nejprve paní Gepartová, pak pan Šváb. Nevím, jestli budeme mít možnost ještě tady dát možnost se na tu reakci. No, Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane Engle, za vaše názory. Myslím si, že diskuze, kterou tu teď vedeme, neměli bychom zapomínat, že právě Evropský parlament před pár týdny na plenárce požadoval velkou většinou tuto daň z finančních transakcí a připomínal komisi, že mu ji slibuje dlouho. A teď to začít spochybňovat, to je trochu zvláštní. Napřed to chceme a pak řekneme radši ne. Myslím si, že tady bychom jako parlament eh, se měli chovat důsledně a dohlédnout na to, aby Evropská komise, když už konečně udělá něco, co parlament chce, abychom jí pak eh, neříkali, že jsme to vlastně nechtěli. To si myslím, že by bylo trochu problematické. S čím mám problém v tom návrhu Evropské komise je to, že není zrovna sexy, že není líbivý, a spíš dělá dojem, že je to takové placebo, které má v parlamentu vzbudit dojem, měli jsme něco navrhnout, tak to uděláme. Já si myslím, že budeme muset ještě popracovat intenzivně na tom, aby ta struktura byla naplněná, aby nebyla prázdná a tady souhlasím s kolegou Antoniem Koriou. Myslím si, že tato daň z finančních transakcí, o které hovoříme už dlouho, může mít celou řadu pozitivních aspektů, pokud ji správně aplikujeme. Ty důležité stimuly nechci uvádět všechny, zdůrazním jenom jeden, protože dneska nemáme čas, takže další jindy. Právě proto, že jsme výbor pro vnitřní trh a to, co řekl kolega Harbor za svoji frakci, já si myslím naopak. Takováto daň z finančních transakcí může jednotnému trhu prospět, protože tato daň nám dá do ruky prostředky, kterými můžeme udělat pořádek na finančních trzích a můžeme mít přehled o finančních transakcích, které nemají nic společného s reálnou ekonomikou. Tak, aby reálná ekonomika v Evropské unii a pokud by to šlo i dál, tak i jinde, aby, byla, aby podléhala pravidlům eh, férové konkurence. A tady se dostávám k tomu, co řekl kolega Koferaty i s ohledem na penzijní fondy. Existují dobré penzijní fondy, které pracují dobře, kde občané se nemusí obávat toho, že by jednoho dne nedostali nic. A pak jsou jiné penzijní fondy, které mají skutečně problematický přístup ve své finančním hospodaření. A tady musíme udělat pořádek a zajistit, aby nakonec byli pouze ti, kteří pracují dobře, kteří se pohybují opatrně na finančních trzích, takové penzijní fondy potřebují. Je to otázka systému penzí státních. Já bych mu dala přednost, ale jsou státy, kde to není, takže musíme počítat i s těmito strukturami. Chtěla bych tady upozornit i na pozitivní aspekty, kterých můžeme docílit, pokud eh, zavedeme rozumnou daň z finančních transakcí rozumným způsobem, tak, abychom měli také v ruce nástroj, jak udělat pořádek na finančních trzích. Ähm, Pan Šváb, pane předsedo, zaznělo tu hodně věcí. Musím přiznat, že teď se ptám, jestli se máme zabývat tím návrhem komise, či ne. Ale myslím si, že nejde o to, abychom generovali nové daně a nové příjmy pro rozpočet EU. Možná že to tak vypadá, ale myslím si, že o to nejde. Za druhé, a pane předsedo, vy to určitě také víte, penzijní fondy, ty existují dlouhodobě, v dlouhé perspektivě. Plánují na dlouhý běh a proto si myslím, že to riziko pro penzijní fondy je velmi malé, protože penzijních fondů se to skutečně týkat nebude. To je těch 0,01%, které by odváděly ale i tam se dá udělat výjimka. Ale penzijní fondy investují dlouhodobě. Nejde o to, abychom eh, prstali eh, nějaké místo, kde probíhají tyto obchody, ať je to britský ministerský předseda, který eh, tady diskutoval. Já si myslím, že to platí i pro Německo, protože i burza ve Frankfurtu by tento návrh odmítla stejným způsobem. Nejde o to, abychom je trestali. My jsme dnes hovořili o plavidlech dopoledne a uh, Kaliforniané s návrhem na regulaci člunů v Kalifornii vyrazili včas a stanovili emise CO2. Tehdejší argumentace, já tam nebyl, ale byla podobná. Hovořilo se o tom, že to deformuje konkurenci, že to bude problematické a dnes my se na to díváme podobně i v Evropě. Já si myslím, že dobrá myšlenka si cestu najde a prosadí se je to otázka problémů, které to sebou může přinést. Ty tady nechci zamlčovat, ale myslím si, že základní otázka pro náš výbor zní, proč nějaký fond, který koupí firmu, by měl platit daň, když při investici do akcí daň platit nemusí. To si myslím je základní rozpor, základní otázka, kterou se musíme zabývat a je to otázka, která určitě bude muset přijít na stůl. Well, I think we're have to cut it short. Myslím si, že teď už budeme muset pomalu končit. Bohužel eh, nemáme ani čas na to, aby mohla reagovat komise, ale zcela určitě budete mít možnost v budoucnosti na to reagovat. Pan Engelstein začne formulovat ten, to své stanovisko a potom budete mít možnost tedy reagovat na to, s čím on přijde. Vy chcete tedy, eh, eh, aby měla komise možnost se vyjádřit. Dobrá, ale e, uvědomte si, že máme ještě e, jeden bod k diskusi předtím, než začne schůze koordinátorů. Takže e, možná, že bychom mohli skutečně počkat, až pan Engels předloží své stanovisko. Já vím, že máme málo času, ale přesto se domnívám, že by bylo asi zajímavé Eh, také vzhledem k tomu, co zde zaznělo eh, od pana profesora Manduse, co by nám možná řekla tomu komise, eh, pokud by se mohla jenom soustředit na tu otázku toho druhého posouzení dopadu, protože to si myslím, že je důležitá věc. <clears throat> Dobře, děkuji. Může tedy komise o tom něco říct, pane Dimo? Děkuji, děkuji, pane předsedo. Chtěl bych také poděkovat eh, zpravodaji. Dobrá, řeknu to velice stručně. Abych býval rád eh, reagoval na celou řadu věcí, které se zazněly, ale budu velice stručně nebude eh, revidovaná studie. V současné době komise pouze jak si dotahuje některé další simulace ekonomických dopadů, které by souvisely s takovouto implementací E, to znamená implementaci toho vašeho e, návrhu. Nejde o to, že bychom si hráli nějak s těmi čísly a nějak s nimi manipulovali, ale e, jde o to, že to původní posouzení bylo velice obecné. V současné době se snažíme cíleným způsobem se soustředit na některé podrobné části tohoto návrhu, který máme před sebou. Eh, ta čísla, která v současné době zpracováváme v rámci této simulace, jsou více benigní eh, soustředíme se na takové věci, jako je zaměstnanost, investice, dopad na HDP a tak dále. A ukazuje se, že tyto věci z dlouhodobého hlediska jsou méně zanedbatelné což je eh, velice důležité, ale v každém případě bychom eh, argumentovali v tom smyslu, že i když eh, to původní posouzení mělo určité negativní výsledky, tak v žádném případě by to nemělo používat jako argument proti této dani. Simulace pouze pracuje s určitými limitovanými vstupy, která se dají modelovat. Jinými slovy, tady se vůbec nejedná o to, jakým způsobem budou využity ty příjmy, Eh, dále pochopitelně takovýto ekonomický model nemůže pracovat se všemi transakcemi. Ty některé transakce jsou zkrátka do takovéhoto modelu nepoužitelné. Eh, ještě bych chtěl velice rychle eh, reagovat na to, co zde zaznělo. To jsou věci, které jsou důležité pro vás, a sice dopad na vnitřní trh. Teoreticky je řečeno, pokud by určitá skupina zemí by tyto věci eh, aplikovala, ale ne eh, všech 27 členských států. Pochopitelně komise tento návrh předložila s ohledem na všech 27 států. Pokud by členské státy se rozhodly, že chtějí, aby se to týkalo pouze určité podskupiny, <clears throat> tak potom bychom použili instrument eh, posílené spolupráce, což je instrument, který máme na základě Eh, smlouvy a pak bychom museli pochopitelně eh, se také podívat na to, jestli eh, můžeme něco takového také modelovat, také simulovat. Já teď vám nemohu říct, jak by takováto analýza dopadla. Zamyslíme se například nad DPH, tak tady existuje určitý ta rámcová legislativa, tam by to asi bylo těžko si to představit, ale jsou další příklady. Uh, které eh, souvisejí například eh, s některými návrhy, které se týkají například zdanění aut a tak dále. Eh, já nemohu říct, jak by dopadlo takovéto hodnocení dopadu, ale jedna věc je důležitá a sice že je potřeba také vycházet z toho, že existují určité právní povinnosti ve vztahu ke třetím zemím ze strany Evropské unie a i tady by bylo možná dobré se zamyslet nad tím, eh, co by vlastně toto znamenalo, eh, pardon, co by znamenalo, kdyby se toto týkalo pouze i určité skupiny eh, členských států právě ve vztahu k těm třetím zemím, pokud bychom tedy tento postup nastartovali. Já vím, že máte málo času a proto teď už eh, přestanu mluvit, ale pokud se mi nějaké odborné dotazy, rád na ně odpovím. Děkuji, děkuji za eh, toto bych jenom řekl, že to je spíše kdy a ne jestliže, takže bych navrhl, abyste začali pracovat raději hned teď na e, implikacích pro vnitřní trh, e, e, když já se těžko rozmyslím. Takže kdybych se měl vsadit, tak bych si řekl, že právě tady by se měla odvést práce. Pane Engle, máme tady harmonogram. Chcete k tomu ještě něco říci? Vy nám tedy pošlete 3. února návrh zprávy, je to tak? Já jsem měl v úmyslu eh, to eh, udělat eh, trochu dříve dokonce a každopádně do 3. února to budete mít. Nevím ještě, jaký bude originál, myslím jazyk. Nejspíš to bude také angličtina, vzhledem k tomu, jak to zatím vypadalo. A Malcolma, jak jste velmi správně řekl před půl minutou, budeme muset začít od eh, implikací pro vnitřní trh a to přesně chci udělat v tom návrhu, který potom předložíme vaší vlídné pozornosti. Děkuji mnohokrát. Myslím, že to stálo za to, že jsme si na to dali takhle čas. Byla to důležitá diskuse a těšíme se na její pokračování. Nyní přejdeme k další věci to bude trošku kratší, byť velice důležité, protože zase máme možnost to dále sledovat. Jak všichni víte, my jsme zadali jakožto součást naší předběžné práce na zprávě o implementaci směrnici o spotřebitelských úvěrech studii. A e, ta tu studii pro nás dělá eh, Evropský právní institut, ten si myslím má co dělat s univerzitou v Osnbruku. A eh, máte eh, výtisk této studie ve svých materiálech. A já bych chtěl poděkovat také oddělení, politickému oddělení Eh, protože opravdu ta studie pro nás velice důležitá. Bohužel eh, pan profesor nebo doktor Col z Krakovské univerzitě zcela zapadal do sněhu eh, v Mnichovu, to možná bude zajímat lidi z Bavorska, ale paní Margarita Lavinovič z univerzity v Osnabruku, která je také právnička, a zabývala se tím e, v Británii i v, ve Velké Británii, v Německu i v Polsku, tak tato e, studii bude prezentovat místo něho. Máme tady tedy slajdy a ocenili bychom, kdybyste to zvládla za 10 minut, aby nám zbyl čas i na otázky. Pan Lechna se zdržel, protože Lechner je e, na trialogu, takže se tam trošku zdržel, ale když to dobře dopadne, tak se se možná ještě dostane. A pak tedy bychom mohli diskutovat i s panem Lechnerem, jestli se sem vrátí. Ale nejprve eh, budeme mít prezentaci studie. Děkuji, pane předsedo. Já eh, se omlouvám, že jsem přerušila vaši živou diskusi, ale eh, bude to stručné. My jsme se zabývali implementací směrnice o spotřebitelských úvěrech v Evropském ústavu pro právní studie. A já vám chci předložit obecné eh, informace eh, které jsme zjistili ve studii, co se týče implementace této směrnice a pak také budeme analyzovat určité aspekty této směrnice a zaměříme se na tom, jak členské státy rozšiřují rozsah působnosti. Předmětem studie je stav a hlavní problémy spojené s implementací této směrnice. Zaměřuje se zejména na čtyři části, protože se jedná o plně harmonizovanou směrnici tak plně harmonizované aspekty směrnice nás zajímají dále. Směrnice podnik, pos, po, poskytuje určitý manévrovací prostor členským státům, na to se podíváme. Za třetí, jaké varianty nabízí tato směrnice? A v prezentaci máme ještě také nově zavedené nařízení, které už je vlastně součástí uh, plně harmonizovaných aspektů, ale to vynechám. A také požadavky eh, na výklad jakou jsme použili metodologii. My jsme rozeslali dotazníky eh, do, do 14 členských států a e, struktura je struktur, jako struktura studie, abychom měli srovnatelný výsledek. A my jsme e, chtěli se podívat na e, věci spojené eh, s common law, ale také s tradičním kontinentálním právem, ale také s evropskou legislativou, abychom tedy měli takový reprezentativní přehled. Eh, co se týče eh, stavu implementace, momentálně to vypadá tak, že všechny členské státy už implementovaly směrnici, nicméně šest z těch 14 se s tím spozdily. Hlavní problémy v souvis, vlastně eh, eh, byl krátký časový rámec pro implementaci, jak nám to ty státy říkali. Takže členské státy musely ještě po transpozičním termínu provádět eh, změny. A nebo prostě ten termín nestihli kvůli tomu, že byly požadavky na novelizaci uh, legislativy. Na rozdíl od první směrnice z roku 1987, tata zaujímá plně harmonizovaný přístup. Znamená to, že členské státy nejenom mohou eh, nebo zavádět eh, nová eh, nařízení nebo nová pravidla podle směrnice, ale nesmějí přesáhnout úroveň ochrany Plně harmonizované aspekty jsou uvaze, uvedené zde na tomto slajdu. To jsou eh, to jsou standardní informace o um, spotřebitelských úvěrech, které jsou vlastně v, v, v v příloze, pak je tady, pak je tady právo na vstáhnutí se, na od, odstoupení od takové smlouvy, podmínky pro předčasné splacení a vý, metoda výpočtu. Pokud jde o plně harmonizované aspekty, pak šest z těch, členský, šest z těch 14 členských států ehm, přesně pokryly ty eh, transfery tak, jak to předpokládá směrnice. A čtyři eh, to implementovali úplně přesně. Trošku možná změnili znění, ale eh, obsah podrželi čtyři, ty poslední čtyři členské státy, jimi jsme se zabývali, zavedly určité rozdíly také do obsahu. Ku příkladu Francie neimplementovala právo na informace Eh, o konzultace databáze, to se týká ještě před eh, smluvní fáze, nebo Portugalsko eh, neimplantovalo notifikaci týkající se předčasného splácení byly zmiňovány problémy s mandatorním aspekty a kdy ty informace mají být poskytnuty. Pokud jde o... Můžete to prosím ještě vrátit? My jsme eh, tedy eh, se zastavili úplně eh, harmonizovaných aspektů. Pak ty kontraktní aspekty jenom Rumunsko a Lotyšsko netransponovaly ustanovení týkající se eh, podmínky, eh, které jsou v článku 10.5. Je to eh, odstoupení od smlouvy za určitých podmínek. Také v případě Německa tato ustanovení byla převedena správně, ale zahrnuly také sankce, které vycházejí za rámec článku 14.1b. Pak eh, přecházíme ke třetí části plně harmonizovaných aspektů, o kterých chci mluvit, to je právo na odstoupení. Všechny členské státy toto eh, právo implementovaly, ale zdá se, že právo na odstoupení vytvořilo většinu problémů pro členské státy. Například v Německu existuje právo zase se k tomu vrátit, což je zase alternativo právo e, e, odstoupení. Čili tady by se to pak muselo celé zkontrolovat podle směrnice protože rozsah působnosti směrnice v tomto smyslu není úplně jasný právě, protože to má ty plně harmonizované aspekty. Konečně, pokud jde o předčasné splácení úvěru, eh, tady eh, členské státy nehlásily žádné problémy, ale slyšeli jsme hodně kritických eh, poznámek ohledně těchto ustanovení. A také, jak už bylo řečeno, Portugalsko zavedlo právo nebo požadavek notifikace že spotřebitel hodlá předčasně úvěr splatit a musí to učinit během do 30 dnů. A vzhledem k tomu, že letí čas, tak bych chtěla přejít eh, k implementaci ustanovení, které se týkají toho manevrovacího prostoru, jak to, kde to mohou členské státy sami vyhodnotit. Tady mají členské státy určitou svobodu eh, regulovat určité modality implementace. My jsme eh, tento manévrovací prostor eh, projednávali podle článku 15.2.2 eh, příslušné vysvětlení. A také tedy to členské státy mohou do jisté míry sami hodnotit podle článku 15.2, co se týče opravných prostředků vůči dodavatelů a zase jsou tady potom také penalizace článku 23. Eh, povinnost vysvětlit v rámci 16, tak to udělali všechny členské státy. Devět z těch členských států, s nimiž jsme hovořili, ale nemá povinnost vysvětlení této zase povinnosti. A Německo tady zavedlo určité nezávazné parametry. Čtyři z těchto států, je to Rakousko, Francie, Portugalsko a Spojené království, uvádějí přesné definice vyjasnění, co se týče způsobu, eh, jaký má být podáno vysvětlení nabídky úvěru. Um, is... Ta druhá část potom eh, se týká tedy té, eh, toho, mm, toho prostoru pro zhodnocení a to eh, pochopitelně opět vychází z toho článku 15. Osm členských států mají také zavedeny určité opravné možnosti. A tři ze 14 států vlastně nám nevysvětlili žádné penalty nebo žádné eh, žádnou penalizaci. Německo se, týká, se zabývá tou, vlastně tou podstatou. Co se týče penalizace, co se týče, tedy těch konkrétních sankcí, většina sledovaných eh, států používá toto opatření a ustanovení velice správně. Vychází tedy ze stávající legislativy upravující spotřebitelské úvěry. Eh, většina těchto sankcí je občanského charakteru. Co se týče těch jednotlivých alternativ. Tady bych vám doporučila, abyste se podívali na souhrn, kde všechny tyto jednotlivé alternativy jsou eh, zahrnuty do jedné tabulky. Eh, tam se hovoří o tom, které členské státy se rozhodly pro kterou z těchto alternativ. Teď bych si dovolila zhrnout eh, eh, výsledky týkající se těchto eh, různých alternativ. Některé státy nepoužily žádnou tuto nabízenou alternativu, některé pouze jednu, naopak jiné státy využívaly všechny tyto možnosti a to na základě článku 2 odstavce 6 což tedy jsou, eh, se týká těch podmínek, které eh, eh, platí jak pro toho, kdo půjče tento úvěr, tak i pro spotřebitele. Potom článek 16, odstavec 4. To se týká ustanovení, které souvisejí s předčasným splacením. Tady dochází opět k určitému omezení. Co se e, týče těch alternativ, které umožňují tedy právo na e, odstoupení a e, právo, které umožňuje tomu, který poskytuje úvěr, aby vyžadoval vyšší kompenzaci související také s tím dřívějším odstoupením ze strany spotřebitel. Jinými slovy, zase, že členské státy radši přijímají ta nebo realizují ta ustanovení, která jsou jaksi pozitivně naladěna vůči eh, spotřebiteli. Není eh, žádné propojení mezi tím krátkodobou implementací a tou pozdější implementací. Eh, Tohle to přeskočím. Teď bych ráda se soustředila konkrétně na naší studii. Co se týče rozsahu aplikace ve většině států, došlo skutečně k aplikaci těchto ustanovení a ty byly potom rozšířeny i na ostatní dohody o úvěrech, jako jsou například hypotéky a podobně. A týká se to tedy v každém případě také těch spotřebních úvěrů, které eh, jsou poskytovány těm, kteří si chtějí financovat nemovitost eh, v Německu například se to týká i lidí, kteří si chtějí založit novou firmu. E, I tady bych vás odkázala na tu tabulku, která je v souhrnu naší studie, protože tam se můžete podívat na všechny ty jednotlivé případy jednotlivých států, které se rozhodly rozšířit platnost této e, směrnice i na další e, oblasti. Děkuji. Děkuji, toto je velice slo. Eh, že ta prezentace, musím říct, že pro mě bylo jednodušší se vyznat v té vlastní zprávě, než v této prezentaci. Eh, pan Lechner se vrátil mezi nás, takže eh, já se omlouvám, že jsem si nevšiml, jestli se vrátil, já jsem se díval do té zprávy, čili e, chtěl byste reagovat na to, chtěl byste říct, jaké další kroky očekáváte. Já si de, myslím, že dnes odpoledne bychom toho ještě stihli hodně. E, možná, že snad jenom nás to přiměje k tomu, abychom si to všichni pečlivě přečetli. A teď bych se chtěl zeptat pana Lechnera jako odborníka na tyto otázky, co si myslí o tom, co se zaznělo. Děkuji, pane předsedo. Já se musím omluvit. Já jsem byl hned na dvou trilozích. Ten první byl úspěšný, ten druhý zatím ne. A e, bylo to dost odborné a byl jsem tak ponořen do té tematiky, že jsem se také snažil, abychom pokročili a bylo tam také Spojené království, pane předsedo, takže i to mělo své zájmy tak jsem nechtěl odejít dřív. Děkuji za tu studii. Já se na ní podrobně podívám. Pokud se někdo z vás doma podívá na aplikaci této směrnice u vás doma, tak vás mohu jenom varovat před tímto krokem. Já jsem to udělal pro Německo. Je to několik metrů papíru před rokem, před dvěma jsem sledoval, jak to Německo implementovalo, takže takováto studie je velká pomoc. Uvidíme, eh, jaké závěry z toho vyvodíme pro zákonodárce. Já už jsem u hypotečních úvěrů, eh, které se budou dojednávat, říkal, že celá řada států realizovala tuto eh, legislativu, jenže pak nemůžeme udělat novou směrnici pro hypoteční úvěry, která se od té původní bude lišit, protože tam to z hlediska technického uh, bude pro všechny obtížné. Pokud je o kompenzace, to bylo zajímavé, to jsem dokonce očekával při předčasném splacení. Kompenzace při předčasném splacení jsou formulované tak komplikovaně, že národní, jako nákon národní zákonodárce bych se omezil jen na minimum nezbytné, a spotřebitelské úvěry jsou eh, celkem masová záležitost na krátkou dobu. Tam je to potom otázka financování, refinancování eh, úvěrových sazeb. Tam si myslím, že by neměl být problém. Zajímalo by mě, možná, že to tu zaznělo, jak vypadá efektivní roční úrok. Jestli byste k tomu mohla něco ještě říct jednou větou. Jestli je tato sazba jednotná či ne. A navíc všichni Eh, víme, jak je šedá povaha textu zákona a směrnice a jak vypadá jinak eh, ta věc v reálném životě. A je zajímavé vidět a podívat se na to, jaký dopad to mělo po dvou, třech letech na poskytování úvěrů, buď v národním nebo i mezinárodním měřítku. Uh, Musím si to probrat také s naší frakcí. Možná víte, že 16. března ve 24.00 ukončím svoji činnost a odejdu z par- opustím parlament 17. března. Takže moje kolegyně, která je primátorkou města Bingenu a právnička, převezme moji funkci, tam by to neměl být problém aby se tento problém projednával, tato záležitost projednávala dál. Mm, jde o to, abych to projednal také s naší frakcí a se sekretariátem, tak, aby bylo možné dodržet ten harmonogram nebo ne a myslím, že se k tomu ještě dostaneme. Děkuji. Děkuji. Takže toto je vůbec nejpřekvapivější eh, zpráva eh, tohoto odpoledne, že tady budete z parlamentu. A eh, já bych neřekl, že vy už jste ne, úplně jaksi věčně tady přítomný, ale vy jste jeden z nejvíce pracujících členů a hodně se jste jistě snažil i na triologu dnes odpoledne a přeji vám všechno nejlepší. Určitě se tím budou zabývat i koordinátoři. Máme tady poněkud flexibilnější harmonogram, protože toto je projekt, na kterém jsme se dohodli, že se jim budeme zabývat v průběhu tohoto roku. A bude třeba zajistit tedy vstupy také pro e, návrh komise, která samozřejmě bude zpracovávat své hledisko. Jsem rád, že tady poslouchá i paní Lisen, protože ta na tom bude pracovat v rámci DG Sanko. Snad by bylo užitečné, kdybyste si to probrali s komisí, myslím tím i harmonogram. A pan Šváb by potom zase Eh, informoval koordinátory, protože chceme, aby to bylo provázané tak, abychom mohli také předložit určitá politická stanoviska k této důležité směrnice a jak funguje, k nímž by pak mohla komise přihlédnout, až budou provádět eh, úplné konzultace o fungování eh, směrnice. Takže tolik můj návrh na harmonogram, pokud s tím ostatní koordinátoři také budou souhlasit. A takže vidím, že ještě pan Buzo je tady jeden ze stínových zpravodajů, ale já bych navrhl, abychom uzavřeli diskusi na tom eh, dnes odpoledne v této zprávě. Děkujeme paní Lavrinovič, já se velmi omlouvám, pořád mám ještě právě eh, potíž s tím jménem, ale děkuji, že jste se sem do, eh, dostavila. Budeme to muset trošku strávit a plněji se tím zabývat. A pak možná si dáme další kolečko diskuse s vámi, až k tomu budeme příležitost. A s panem Lechnerem budeme probírat ještě harmonogram podle toho, jak to bude všechno probíhat. Všem to takto vyhovuje. Dobře, děkuji. Tím vám všem velice děkuji Znamená to, že dnešní odpolední zasedání tím končíme. E, pokud se neúčastníte zasedání koordinátorů, pak vám chci připomenout, že se sejdeme zítra v 9 ráno a budeme mít prezentaci e, e, pana dánského ministra pro podnikání protože to bude zítra dopoledne prezentace danského předsednictví a teď si dáme tři minuty přestávku a pak začne zasedání koordinátorů. Děkuji.